Mm, poslanců parlamentu bude mít před sebou stejný úkol, s kterým eh, máme co dočinění už celá léta. Je to jenom jedna věc, měli bychom konečně přikročit k činu. Gracio. Děkuji, diskuse je ukončena a děkuji eh, poslancům a také tlumočníkům za trpělivost.